Morning, dear colleagues. Dobré ráno, kolegové, děkuji, že jste dorazili a děkuji za trpělivost. My jsme se sešli s koordinátory v 9. Bylo to zasedání původně na hodinu, my jsme to všechno probrali, takže můžeme začít s řádným zasedáním našeho výboru. Navazujeme na včerejší program a jsme u bodu 8. Studie politik členských států zaměřených na děti eh, s postižením. Vyslechneme si eh, prezentaci paní Marty Balestoros a paní Natalie Meurens z organizace Milie a z Bruselu. Opakuji tedy, jde o prezentaci na téma studie o politikách členských států pro děti s postižením. My jsme si vyžádali tuto studii, abychom zjistili, jak to vypadá z právy postižených dětí v Evropské unii, zdali je třeba přijít s nějakými legislativními opatřeními. A nyní tedy dávám slovo paní Merens, která odprezentuje a poté bude prostor i pro diskuzi. Good morning, everyone. Dobré ráno. Jsem Natalí eh, Merens eh, z organizace Milie, což je nevládní organizace, která především řeší problematiku dodržování základních práv eh, v oblasti životního prostředí. Tentokrát jsme se zaměřili na děti s postižením se záměrem odhadnout, jak vypadá jejich situace v Evropské unii a co by případně Evropská mohla, unie mohla udělat pro zlepšení jejich situace. A na začátek musím Eh, konkretizovat eh, v tom smyslu, že Evropská unie nemá žádné přímé kompetence za děti s postiženími, ale má za povinnost eh, propagovat práva dětí a bojovat disk- proti diskriminaci na základě postižení. Tato studie se zabývala situací 18 členských států od Malty po Finsko, Rumunsko, Řecko, Maďarsko, Spojené království, čili bylo to poměrně dobré pokrytí. V rámci studie eh, jsme se zabývali tím, jak v Evropské unii jsou dodržována práva umluvy OSN o právech dítěte a konkrétně těch kapitol, které se týkají dětí s postižením. My jsme se tedy nejprve nadefinovali práva specifická pro děti s postižením a poté jsme prostudovali legislativu těchto 18 členských států, abychom zjistili, zda tato práva vyplývající z úmluvy jsou v nich dodržována. Mezi ta práva patří právo být slyšet, boj proti diskriminaci, práva ochrany před eh, násilím, nárok na rodinný život, národ na společenskou inkluzi. A zabývali jsme se také tím, jak tedy potenciální legislativa je aplikována v praxi. Výsledky naší analýzy ukázaly, že ačkoliv všech 18 členských států má legislativu, která obecně uznává práva dětí s postižením, praktické provádění této legislativy je ve většině členských států problematické a navíc se ukázalo, že hospodářská krize měla dopad na situaci dětí s postižením, a to proto, že došlo k rozpočtovým škrtům a u politik zaměřených na podporu dětí a rodiny. Já tady to demonstruji na dvou případech. Za prvé právo e, nebýt diskriminován na základě postižení. Ve všech členských státech je to zaručené právo ale v celé řadě členských států se ukázalo, že se týká pouze oblasti zaměstnanosti, bydlení, dopravy, což je relevantní, ale ne až tolik pro děti s postižením, protože pro ně je důležitý přístup ke vzdělání, k lékařské péči a jaksi přístupnost obecně. A i když je dobré mít tato práva zaručená, pro jejich plnou implementaci je třeba tedy vytvořit také podmínky v praxi. A z tohoto důvodu mají-li děti s postižením mít možnost uplatnit svá práva na stejné úrovni jako ostatní děti, je třeba přijít s určitými úpravami. Například dítě, které chce chodit do školy a je na invalidním vozíku, je nuceno navštěvovat třídu pouze v přízemí, nebo eh, je třeba vybudovat rampu, aby se vůbec dostalo do školní jídelny. A my jsme zjistili, že v praxi velmi často tento princip není úplně dobře chápán veřejností nebo ze strany institucí. Dejme tomu, že dítě má dyslexii. Je pro něj tedy obtížné číst a veškerá zkoušení a tak dále mu trvají déle. Pokud náhodou jsou tedy vytvořeny podmínky pro toto dítě, je to vnímáno spíše jako privilegium, ne jako základní právo. Pak je tu problém s přístupem do dopravy, do budov, zvlášť, ať už tedy soukromých nebo eh, veřejných. Tento přístup v celé řadě členských států chybí a proto navrhujeme, aby si členské státy Evropské unie vyměňovaly své poznatky z nejlepších postupů. A eh, došlo tedy k sjednocení na takové nejnižší základní úrovni a e, to by pak umožňovalo zakročit v případech, kdy tato práva nejsou dodržována. Také bychom rádi v legislativě, e, tedy v příslušné směrnici, měli úvodní ustanovení, které by se konkrétně týkalo dětí s postižením. Další oblastí je právo na vzdělání nebo tedy spíše právo být zahrnut do regulérního vzdělání, chodit do a, normální školy. Toto právo je legislativně garantováno ve všech členských státech, ale v praxi v celé řadě z nich uznáváno není. Některé členské státy Itálie, Malta, Švédsko mají vysokou míru inkluze dětí s postižením na úrovni základních škol ale ten obecný trend v Evropské unii je takový, že tyto děti jsou posílány do zvláštní školy a to vede k segregaci. Jedním z důvodů pro tuto skutečnost je, že klasické školy nemají dost, nejsou dostatečně vybaveny, ať už personálem či prakticky proto, aby vzdělávali tento typ žáků. A my jsme si všimli v celé řadě členských států toho, že eh, tady problém je nejenom s přístupem do klasické školy, ale také s tím, jak se do té školy dostat. V některých státech eh, cestuje žák až tři hodiny veřejnou dopravou, než se dostane do školy. Také je pravda, že celá řada eh, tříd není dostatečně vybavena k tomu, aby tam studovalo dítě s postižením. To platí zvláště o druhém stupni základních škol u dětí, které mají poruchy chování, případně poruchy inteligence. A e, ti to vypadávají e, na druhém stupni, protože osnovy neodpovídají jejich potřebám. A proto doporučujeme v rámci otevřené metody koordinace, aby Evropská unie se podpořila tedy nastavení určitého společného jmenovatele, tak abychom lépe pochopili, jaké jsou potřeby dětí s postižením a propagovali inkluzi. Takové obecné doporučení vůči Evropskému parlamentu je, obracíme se na parlament, aby vyzval ty členské státy, které zatím ještě neratifikovaly umluvu o právech dítěte a e, především její kapitolu o, dět, o dětech s postižením, tak učinili. Je také třeba propagovat užití strukturálních fondů způsobem, který podpoří zahrnutí dětí s postižením do společnosti, do škol a nabídne jim také lepší přístup ke službám a do společnosti obecně. Děkuji a jsem připravena odpovědět na vaše otázky. Děkuji za prezentaci ke zprávě, kterou se vyžádal výbor Libe. V tuto chvíli dám slovo těm, kteří se mají zájem vyjádřit. Pan Leolandila. Prosím. Dě, děkuji, pane předsedo. Tato, tato studie se mi zdá nesmírně zajímavá a samozřejmě musíme ji analyzovat a to ještě podrobněji, než tomu bylo doposud. Ráda bych položila pár otázek. Zajména otázka týkající se údajů. Ve skutečnosti tyto údaje jsou ještě relativně málo přesné. Jediná informace, kterou máme k dispozici, je ta, že je asi 15 milionů dětí, které mají nějaké speciální, specifické potřeby v, z hlediska vzdělávání, vyučování. Ale podle toho, co jsem pochopila, tak ještě nemáme nějaké konkrétní, jasné statistické údaje o konkrétních potřebách eh, nezletilých eh, dětí tedy s postižením. Samozřejmě existuje stále určitá diskriminace a tato diskriminace se neomezuje pouze na školství, na vzdělávání. Například můžeme uvést příklad sportu kde také dochází k určité diskriminaci těchto dětí. Potom je zde také potřeba pomoci, asistence eh, v oblasti sociální, v oblasti zdravotnictví, eh, otázka podpory rodin. To jsou tedy otázky, které jsem vám chtěla položit. Máte přesné, konkrétní statistické údaje, anebo jsou spíše přibližné z hlediska statistického, protože myslím si, že analyzovat eh, takovéto nové návrhy není jednoduché. Samozřejmě může, můžeme vyzývat členské státy, aby přijali určitou strategii, ale není jednoduché pokročit ku předu, pokud nebudeme mít konkrétní statistické údaje. Jinak děkuji, že jste prezentovali tato studie, která je vynikajícím výchozím bodem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já ve svém civilním životě jsem předsedou organizace, která se věnuje duševně postiženým a proto je dobře, že pracuji v Evropském parlamentu, protože proto mám své zázemí, z něhož jsem vyšel. Často hovoříme o hodnotách. Asi se vzpomenete, jak hovořil pan Paroso o evropských hodnotách a společenství společných hodnot jako Evropské unie, ale nakonec stejně zjistíme, že závěr je smutný a to ten, máme to tady i v PowerPointu, a vlastně zjistíme nakonec, že nemáme žádné kompetence k tomu, abychom cokoliv podnikli, ale to neplatí. Máme zde totiž listinu základních práv, máme Evropskou úmluvu a způsob, jakým byla Evropská úmluva ratifikována ve většině zemí, je problematický. A většina zemí často postupuje tak, že ratifikuje úmluvu bez toho, aby dostatečně uh, zvážili, co to znamená v praxi. Nedojde ke změně národní legislativy, ale jenom k tomu, že se stát přihlásí k něčemu, řekne, my jsme dobří, my jsme postupovali, jak máme a ratifikovali jsme, ale nic v reálu se nestane. A já si myslím, že nastal čas, abychom skutečně něco podnikli, abychom naplnili požadované standardy, které je potřeba naplnit. Ve chvíli, kdy hovoříme o hodnotách v těch našich honosných eh, projevech, tak eh, je na místě eh, udělat víc. Paní Gium. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto prezentaci. Je to spíše taková připomínka než konkrétní otázka. Domnívám se, že jste docela jasně. Eh, hovoříte o dětech, o tom pojmu reasonable accommodation, což působí určité problémy, to znamená, kdo se přizpůsobí, žáci, školní prostředí, okolí, které je obklopuje. Uh, takže určitě je potřeba položit si otázku, jaké je nejlepší místo pro vzdělávání eh, handicapovaných. Myslím si, že toto bychom si měli vyjasnit do budoucna pro nás všechny, samozřejmě pro místo, kde se budou vzdělávat a pro konkrétní žáky. Otázka se týká spíše toho dalšího. Víme, že podmínky školství, nejlepší možné podmínky, to je také nezbytná podmínka pro inkluzi hm, postižených do nejprve tedy do školského systému a potom do trhu, na trh, do trhu práce, do zaměstnání. Vzhledem k tomu, že víme, že nezaměstnanost postižených osob je nesmírně vysoká ve, ve Francii, možná nejvyšší z evropských zemí. Takže otázka je možná, jakým způsobem eh, propojujete eh, vzdělávání a potom další perspektivy tohoto dobrého školství, dobrého vzdělání pro další profesní život postižených. Děkuji. Nikdo další už se nehlásí, nikdo se nechce vyjádřit z plána? Další členové, kteří by chtěli přispět k tomu, co nám říkala paní Morans? Chcete ještě vyreagovat na to, co zaznělo z řad našich účastníků? Ano, děkuji. Já se ještě vrátím k první připomínce, která zde zazněla, paní Angelíny. Ano, platí, že máme nedostatek údajů průběhu zpracování studie jsme se snažili dohledat maximum údajů k postiženým dětem, ať už jde o konkrétní data nebo obecná data. A opravdu jsme s tím bojovali, protože máme řadu údajů k dětem a řadu údajů k postiženým osobám, ale nedostali jsme nic, co by bylo rozlišeno podle věkových kategorií. Opravdu existuje nedostatek údajů k postiženým dětem a ano, platí, že na to upozorňujeme. Tohle je mezera a rádi bychom, aby existovalo více údajů k postiženým dětem. Já bych ráda poukázala na problém nedostatku údajů. Údaje nejsou k dispozici a to nejenom pokud jde o postižené děti, a, ale nejsou údaje jenom ohledně diskriminace či jejich zajištění, ale jde i o nedostatek údajů k problému násilí. My jsme to, na to neměli dostatek času, abychom to náležitě zpracovali. Problém je v tom, že neexistují takováto data a my na to upozorňujeme Evropský parlament, snažíme se o to, aby členské státy na to pamatovaly, aby se vytvářely ukazatele, pomocí níž by to bylo možné sledovat. Takovéto ukazatele bychom používali i u jiných průzkumů, jiných zpracovávaných politik a to takže pravidelně. Rádi bychom, abychom z těchto obecných politik byli schopni vytáhnout maximum údajů a z toho byli schopni zpracovávat doporučení pro problematiku postižených dětí. A to nejenom co se týče obe, konkrétní politiky, která zajišťuje eh, podmínky pro postižené děti, ale jde nám o všechny obecné politiky. A na to jsme se snažili upozorňovat v naší prezentaci. Asi si všimnete, že v v obecném shrnutí se odkazujeme na doporučení, kdy bychom rádi, abyste se na tato doporučení podívali a vyjádřili se k tomu, pokud budete chtít. K tomu nedostatku kompetencí bych řekla, že my v naší zprávě uvádíme, že Evropská unie nemá konkrétní pravomoci k otázce dětí. To ovšem nevylučuje, aby Evropská unie podnikla konkrétní kroky a konkrétně na základě článku 19 smlouvy, kdy je pravomoc postupovat v oblasti boje proti diskriminace, ať už jde o věk nebo o postižení. Není tedy vyloučena pravomoc Evropské unie činit v této věci kroky. Jenom to není pravomoc, která by byla jasně dána. Ale platí, že e, můžeme podnikat kroky, protože kýžený cíl je jedním z cílů Evropské unie. Ještě bych ráda poukázala na to, co říkala paní Guillaume. Platí, že dostatečné zajištění opravdu souvisí s diskriminací, ale s naplněním všech zpráv. A my bychom v naší zprávě rádi vyjádřili názor, že odpovídající technické zajištění je vynikající nástroj k tomu, abychom podnikli další kroky, které by mohly pomoci naplňovat práva postižených dětí. Zároveň však je to případně problematický pojem, protože jsou práva, která byla předmětem rozsudků soudu. Platí to například ve Španělsku, kde bylo řečeno, že u některých práv musí orgány státní zprávy zasáhnout tak jako tak, bez ohledu na přiměřenost nákladů. Nelze argumentovat přiměřenými náklady, pakliže existuje určité právo, musí být naplňováno, musí být činěny kroky v tomto smyslu. A teď, kde je ta hranice, kdy je třeba zasáhnout a kdy zase nezasahujeme bez ohledu na přiměřené náklady. Já si myslím, že v této věci může zasáhnout Evropský parlament a lépe nadefinovat některé pojmy, které by se potom uplatňovaly na úrovni členských států či na úrovni přímo Evropské unie. Pojem postižení není úplně harmonizován. Existují různé rozdíly, třeba procenta postižení, kdy je třeba, aby dítě mělo přístup eh, k systému eh, sociální pomoci, k systému sociálního zabezpečení. Já si myslím, že je důležité, aby parlament v této věci se ujal eh, činu a zasáhl. A k té otázce nezaměstnanosti. My jsme se k tomu přímo nevyjadřovali. My máme studii, která se vyjadřovala k otázce vzdělání. Jelikož se jednalo o děti, tak jsme nezacházeli nad rámec na, našeho původně vytečeného rozsahu práce, ale někteří experti poukazovali na to, že ačkoliv děti s postižením mají často vysoké vzdělání, protože je povinná školní docházka, tak v okamžiku, kdy to přestane být povinná školní docházka, to znamená eh, úroveň střední školy či vysoké školy, tak počet či procento zastoupení těchto dětí je rázem a mnohem nižší. A je to proto, že vzdělání pro ně není dostatečně nastaveno, nebo případně nemají dostatek podpory a pomoci, nebo nakonec ani nemají dostatek důvěry v systém. To jsou možnosti, na které v naší zprávě upozorňujeme jako důvod pro pokles podílu těchto dětí. Děkuji. Děkuji za vysvětlení, děkuji za odpovědi. Já se zeptám, jestli ještě někdo chce položit doplňující otázku. Pokud ne, Půjdeme k dalšímu bodu jednání, ale nejprve ještě poděkujeme oběma zástupkyním organizace. Milie, která vypracovala tento návrh na, a to na žádost výboru Libe. Děkujeme tedy paní Balesteros i paní Mevrens a přecházíme k bodu programu, pan předseda říká 5. Ne, pojďme k bodu 9, což je plán Evropské unie v rámci boje proti homofobii a diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity. Máme tady paní Lunáček jakožto zpravodajku. Tady jde o to, zdali existují, tedy nebo zdali ty stávající nástroje, které máme k dispozici v boji proti diskriminaci, jsou dostatečně efektivní. A ještě jednou tedy je to návrh paní Lunáček. Dáme slovo jí a poté se vyslechneme stínové zpravodaje. Thank you very much, chair. And... Děkuji. Dovolte mi nejprve poděkovat tomuto výboru za to, že za prvé výbor Libe podpořil tuto zprávu z vlastní iniciativy a za druhé, že mi umožnil být zpravodajkou na toto velmi důležité téma, protože včera večer ve Vídni, což je mé domovské město zrovna probíhá filmový festival organizací naší, organizovaný naší komunitou přistěhovalcí, přistěhovalců a já jsem tedy konkrétně viděla film o mladém Polákovi, který byl obětí násilí na základě homofobie. A bohužel, ačkoliv i na půdě tohoto parlamentu se zasazujeme o tato práva, dochází k zlepšení v, situ- v členských státech v rámci boje proti homofobii. Ukazuje se, že stále je co dělat. A na toto téma je také moje zpráva. A také mi dovolte říci, že se to tady najednou neobjevilo jen tak, tato zpráva z vlastní iniciativy. Možná si vzpomenete, že tento Evropský parlament, tedy nejenom výbor, výbor Libe, ale i plenární zasedání, již desetkrát žádalo komisi o vypracování takového plánu. Vypracování a odprezentování. A bohužel komise nic takového neudělala. To je také důvod, proč jsme si říkali, že před novými, novým složením komise a parlamentu je důležité, aby parlament ještě promluvil a vyjádřil se k tomu, proč je takovýhle plán důležitý a za druhé, co Evropská unie a členské státy mohou udělat. A teď mi dovolte vrátit se k tomu, proč je potřeba. Na jaře letošního roku Agentura pro základní lidská práva zveřejnila výsledky průzkumu mezi zhruba 93 tisíci respondentů ze všech členských států byl to rozsáhlý dotazník, celá řada otázek a výsledky jsou důležité k uvážení. Pro mě jsou základem této zprávy. <clears throat> Průzkum ukázal, že 47 lidí s jinou orientací se cítí obětí diskriminace a šikany. Jedna třetina tvrdí, že v oblasti přístupu k lékařské péči, zboží, službám, dopravy, ubytování. Jedna čtvrtina byla obětí, či alespoň tedy jí bylo vyhrožováno násilím, a to právě na základě homofobie. Jedna pětina byla obětí diskriminace v oblasti zaměstnanosti i když je to zakázáno v rámci evropské legislativy ve všech členských státech. A pouze 10% lidí které, kteří byli obytí šikany či násilí, mělo dostatečné sebevědomí na to, aby tuto diskriminaci a nebo násilí nahlásilo na policii. Z toho všeho vyplývá, že máme před sebou ještě spoustu práce. A někteří občas říkají, no ale jaký máme právní základ na Evropské unii? Máme právní základ, je to článek 10 smlouvy o fungování, ve kterém se jasně říká, že Evropská unie má povinnost bojovat s diskriminací v rámci toho, jak definuje a provádí své aktivity. A pak jsou tu ještě tři další oblasti, kde komise již navrhla komplexní politiky boje proti diskriminaci. Na základě eh, sexuální orientace, postižení a také přístupu k romské menšině protože existují plány, národní plány na integraci romské menšiny až do roku 2020 na úrovni jednotlivých členských států. Takže již existují strategie boje proti diskriminaci určitých skupin obyvatelstva a proto je tento parlament a tento výbor konkrétně přesvědčen o tom, že je na čase, abychom přišli s podobným nástrojem v boji proti diskriminaci na základě sexuální orientace. A před letní přestávkou se také ještě ukázalo, po té, co byla odprezentována tato zpráva, Jedenáct členských států má ministra pro rovnost a tito tedy podpořili existenci naší zprávy. To, co máte před sebou, je zaprvé shrnutím současné situace, toho, jaká podpora již existuje, pro vypracování této zprávy, pro vypracování plánu a také vysvětlujeme, proč je ten plán boje proti diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity důležitý a za druhé apelujeme na všechny relevantní aktéry nejenom na úrovni Evropské unie, ale také členských států. Apelujeme na ně, aby začali s prací na takovém plánu a parlament je ochoten nabídnout takový příklad toho, jak by to mohlo vypadat. V materiálu, který vám byl nyní rozdistribuován, najdete také pozměňovací návrhy, které bych ráda pozmi- předložila, protože, jak víte, ten první návrh nemůže být příliš dlouhý, nemohli jsme tedy zacházet do detailů u některých aktivit a politik, ačkoliv bych byla ráda, a proto tedy alespoň předkládám některé pozměňovací návrhy, pokud jde o některé oblasti, kde tedy je třeba zajistit nediskriminaci v oblasti zaměstnání, vzdělání, zdravotní péče, právo schromažďovat se, právo svobodného projevu, právo ochrany proti projevům nenávisti, ale také například při právu na svobodný pohyb, na eh, statut občana a tak dále. Tohle všechno je třeba ošetřit. Vy jste ten materiál dostali i mailem a ještě jedna tedy eh, poslední věc, než dám slovo stínovým zpravodajům. Já si myslím, že u takovýchhle témat, která jsou kontroverzní v některých částech Evropy a Unie, bohužel i nyní, je třeba jasně říci, že princip subsidiarity je plně respektován. A ta pozměňovací návrhy, které chci předložit, se konkrétně obrací na komisi a příslušné agentury Evropské unie a volají po tom, abychom zveřejnili konkrétní pozitivní příklady toho, čeho se již na úrovni evropské i členských států podařilo dosáhnout. Takže to je z mojí strany všechno. Já se těším na další spolupráci s vámi, se stínovými zpravodaji a chci vám jenom připomenout, že boj proti diskriminaci a dodržování principu rovnosti eh, jsou hodnoty, které jsou základem naší společné Evropské unie. Takže já doufám, že budu mít podporu pro eh, moji zprávu. Děkuji a nyní tady máme prostor pro diskuzi. Nezapomínejte, že eh, musíme v 11 začít hlasovat. A nezapomínejte na to tedy a, a vyjadřujte se stručně. Začínáme s tínovou zpravodajkou paní Mecola. Děkuji, já bych chtěla poděkovat paní Lunáček za její práci, kterou odvedla na této zprávě. Já si myslím, že se zpráva ubírá z větší míry správným směrem a odvíjí se i od toho, co jsme dohodli v rámci rezoluce několika zúčastněných stran v loňském roce. Myslím si však, že ještě je potřeba podniknout další kroky k tomu, abychom zajistili boj proti diskriminaci a proto se domnívám, že je zde několik oblastí, na něž se zvládneme dohodnout a já na tom budu v rámci své frakce plně pracovat. Ještě několik oblastí musíme vylepšit je zde několik pozměňovacích návrhů, které obsahují náměty, jež by bylo potřeba víc prodiskutovat, se domnívám. Myslím, že musíme učinit další kroky k tomu, abychom konkrétně bojovali proti této věci. A pamatuju na to, co říkala paní Lunáček ohledně subsidiarity. Souhlasím s ní v tom, že zde se jasně uvádí v tomto textu, že není narušeno právo členských států vytvářet vlastní legislativu k této věci. Myslím si, že je to v pořádku. Některé ty kroky a některá opatření jsou příliš byrokratická, aby fungovala. V praxi u některých zase obávám trochu pozitivní diskriminace, budeme o tom hovořit dál. Moje prvotní reakce je pozitivní, myslím si však, že s trochou kompromisu na všech stranách se podaří dosáhnout toho, že vypracujeme dokument, který nám v praxi hodně pomůže. Děkuji. Děkuji, paní Mecola. A v tuto chvíli pan Michel, stěnový zpravodaj. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný. Nejprve jménem frakce bych chtěl omluvit Sophie Intveld, která bohužel zde nemůže být a víte, do jaké míry se zabývá těmito otázkami. Potom bych chtěl poblahopřát paní Lunaček za její zprávu. Samozřejmě má naprostou podporu z frakce ALDE, protože si myslíme, že to je vynikající zpráva. Rád bych připomněl, že návrh cestovní mapy pochází od paní Intveld a z vrakce ALDE. Také jsme zdůrazňovali důležitost zpracování roadmap a zprávy z vlastní iniciativy, takže jsme velmi rádi, že tento cíl byl splněn. Co si jako zpravodaj o základních právech jsem také zapracoval otázku lidských práv do této zprávy. Chtěl bych tady ještě jednou vyjádřit poděkování a blahopřání paní Lunaček a také panu Kašmanovi a všem, kteří pracují na tom, aby byly, byla dodržována základní práva všech osob bez výjimky. Děkuji. Děkuji, pane Děkuji a teď paní Ernst. Ähm, Děkuji. praštinovým zpravodajem je pan Estiong, ale chtěla bych omluvit ho, protože zde nemůže být a mluvit za něho. Chtěla bych za frakci říci, že velice vítáme, že tato zpráva z vlastní iniciativy vznikla a jsem opravdu velmi ráda, že nyní skutečně můžeme přejít k této cestovní mapě. Je to důležité, protože homofobie narůstá v celé Evropě, nejen tedy v Evropské unii, ale ve všech evropských zemích a proto si myslím, že tedy bychom měli vycházet ze zkušeností strategie Evropské unie pro Romy, ale myslím si, že je důležité dojít ke skutečným a konkrétním e, dohodám a krokům, také k určitým závazkům a povinnostem, které by měly být závazné pro členské státy, to, co se musí vyžadovat a podporovat, to je také důležité a myslím si, že důležité také, aby komise vyjádřila že je důležité, aby se vedla tato debata s výsledkem, aby se tedy opravdu přešlo ke konkrétním krokům, zejména v oblasti politiky vůči Romům v jednotlivých členských státům. Dělám si starosti v oblasti, co se týká závaznosti těchto opatření, protože samozřejmě jedna věc je, že to je napsáno, to je dobré, ale druhá věc je, aby to bylo skutečně realizováno v praxi. A za druhé, chtěla bych ještě zdůraznit zohlednit jeden aspekt, a to aspekt pohlaví, genderový aspekt, který by měl být explicitně vyjádřen. Věci, které, na kterých se teď pracuje, tak by se měly také zpracovávat z toho z hlediska tohoto aspektu, takže tyto genderové aspekty bychom tam rádi zapracovali. A co se týká svobody schromažďování a svobody médií, to bychom také neměli ztrácet ze zřetele, Musí toto být všechno také zohledněn určitý bod, který hraje velice důležitou roli, a to jak z pozitivního, negativního, tak negativního hlediska pro homofily. Děkuji, nyní paní Matěje. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat a poblahopřát paní Lunaček za zprávu, kterou nám předkládá, která se mi zdá, že je velice dobrá zpráva. Neviděla jsem pozměňovací návrhy, ale myslím si, že jsou stejně kvalitní jako je zpráva že skutečně velice dobře zohledňují situaci a předkládají nám cestovní mapu, která je nezbytná. Už desetkrát vlastně jsme se zabývali touto otázkou a komise nemluví, ne, nemá jasnou transparentní strategii, jak řekla paní Lunaček, deset členských států, jedenáct ministrů se zabývalo těmito otázkami a je určitě dobré, že parlament se také zabývá v konečné fázi těmto. Takže vám přeji hodně odvahy, paní Lunaček, a stejně jako stínovým zpravodajům a doufám, že naše frakce tedy odhlasuje tuto zprávu a že bude odsouhlasena všemi. A nyní pan Moraes, který požádal o slovo. Děkuji. Já mluvím jménem Majka Kašmena, který, jak už to bylo eh, řečeno, se účastnil práce na této zprávě. Velmi se o ní zajímá, my tuto zprávu můžeme plně podpořit a, a myslím si, že tady se opírá o výsledky průzkumu, který eh, správně odráží potřeby eh, této skupiny obyvatel ukazuje také, že skutečně naprosto zásadní mít takovýhle plán. Já cítím potřebu eh, zareagovat, protože velmi často je tu eh, zmiňována eh, nediskriminace Romů. Já tedy chci říci, že ačkoliv existuje právní základ, tak v praxi je jen velmi špatně uplatňován. A mm, kolegové také tedy upozorňovali na to, že jde například o přístup ke službám, k dopravě a tak dále. Já si myslím, že tady, tady budeme muset volit ta témata jednotlivá velice obezřetně. Budeme také eh, muset získat podporu příslušných ministrů pro rovnost a potřebujeme také vaši politickou podporu pro tuto zprávu. A reakce ukazuje, eh, že tato zpráva je opravdu důležitá a pro naši frakci pro pana Michaela Kašmena, který je stínovým zpravodajem, je natolik důležitá, že ji budeme plně podporovat. Děkuji. A nyní ještě pan Bronz. Lidé jakéhokoliv zaměření politického, sexuálního i společenského mají právo nebýt předmětem násilí, případně nabádání k násilí, případně přímé šikany. Je také třeba, aby s nimi bylo zacházeno spravedlivě, eh, tam, kde, aby si měli, mohli svobodně vybrat zaměstnání a zdroj příjmů. Měli bychom eh, vést kampaň proti homofobii, což je v podstatě obava ze stejného a je to tedy určitý myšlenkový postoj. Tento myšlenkový postoj Eh, je třeba změnit, protože se projevuje nedostatkem respektu a hostilitou chování vůči jakýmkoliv lidem, jakékoliv orientace. To je třeba změnit, ale tohle není tedy v gesti státu nebo nadnárodních institucí. Ty nemohou nutit lidi, aby eh, měnili myšlenkové postoje, ale stát může zasáhnout tam, kde jde o boj proti násilí a nenávistnému chování. Já jsem se zapojoval do předchozích debat na toto téma a říkám, že eh, tedy Máme příklady nenávistných projevů na proti osobám určitého sexuální orientace, například ze strany některých náboženských orgánů. A teď, a teď je otázka, zdali tedy z těch svatých textů, že chcete jít tak daleko, aby z nich byly vypuštěny tedy ty verše, které se týkají homosexuálů a podobně. Právo na projev a schromažďování je důležité, zvláště tam, kde kvůli tomu chcete změnit zákon. Platí to o sexualitě i o ostatních orientacích, ale teď je otázka, zda je třeba, aby eh, tedy osoby jiné sexuální orientace musí nutně každému říkat, jaká jejich sociální orientace je otázkou. Nicméně zůstává tu právo na svobodný projev a svobodné schromažďování, které je zaručeno všem, nejen tedy těm, kteří eh, bojují za prosazení tohoto tématu, ale jakéhokoliv tématu. Celá řada členských států omezuje svobodu projevu na určitá témata různými způsoby, například eh, brání možnosti schromažďovat se, zakazují určité politické strany a chovají se jako politbyro eh, proti, vůči určitým skupinám. A to rozhodně nemůžeme připustit. Děkuji a nyní zástupce komise. Chcete okomentovat tento návrh zprávy? Eh, <clears throat> eh, <clears throat> eh, Dobrý den, já pracuji pro DJ Justice na oddělení boje proti diskriminaci. My bychom rádi poděkovali paní Lunáček za zpracování zprávy, protože sdílíme její obavy a sdílíme obavy výboru Libe, pokud jde o homofobii a boj proti diskriminaci. Pro nás je velice složité jasně uvést naše stanovisko ke zprávě, která se jasně týká naší instituce. Pokud řeknu, že tento dokument se obírá správným směrem, tak ho vlastně potvrdím a já nemám možnost zatím potvrzovat žádné stanoviska. Zároveň nemohu však říci, že ta zpráva je špatná. Asi se dovedete představit, že rozhodnutí ve věci tohoto plánu je politickým rozhodnutím. Každopádně bych však rád poukázal na několik kontextových záležitostí a několik otázek, které jsou podle mého velmi důležité. Za prvé, komise, eh, komise za chvilku skončí mandát a pokud to chápu správně, tak eh, tohle možná se schválí do března a do té doby bude probíhat náš výhled. My v tuto chvíli konzultujeme s občanskou společností, s členskými státy, pokud jde o to, co s těmito politikami podniknout v následujících letech. A samozřejmě do toho patří i e, boj proti diskriminaci. Takže je to časově velmi náročné. Bude to do, spadat do celého procesu. Já si myslím, že je to dobrý odkaz toho, co komise v dané oblasti podnikla. V tuto chvíli tento dokument zachází uh, nad rámec politického stanoviska jsou tam totiž návrhy konkrétních opatření. Pokud jde o obsahovou stránku věce, tak tomu se vyjadřovat nemohu. Jak jsem řekl, pro mě by to bylo obtížné v mé situaci. Poslední připomínka z mé strany. Několik eh, členů upozorňovalo na sdílenou odpovědnost a já si myslím, že se to odráží v tomto dokumentu, ale není to jenom na komisi. Členské státy, jak jsme slyšeli, musíme dodržovat subsidiaritu, pokud jde o zákonodárství, ale členské státy mohou vyjádřit politickou vůli a to jde o víc než těch 11 členských států, které se k tomu jasně připojují, ale i o těch dalších 17. Pokud komise přijde s novou strategií, tak jak říkám, je potřeba, aby to byla práce společná zpracujeme na to téma Bílou knihu a nemůžeme se snažit o to přesvědčovat už přesvědčené. Jde o víc než o to. Potřebujeme opravdovou většinu zúčastněných subjektů v Evropské unii. Potřebujeme, aby se na tom angažovala nejenom komise a parlament, ale i občanská společnost. A teď to, co nám zatím chybělo, opravdová, skutečná podpora členských států. Děkuji vám za tuto zprávu, protože díky ní tohle téma dále žije a to si myslím, že je velmi důležité. Děkuji. Děkuji a nyní paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda se vyjádřila k posledním slovům zástupce komise. Prosím ty, kteří přicházejí eh, do sálu, aby se stěšili, protože paní zpravodajka hovoří. Děkuji. Já bych se ráda vyjádřila k tomu, co říkal zástupce komise. Já vám děkuji za vyjádření, zvláště za poslední slova, která jste vyřkl, když jste vyslovil, že už v tuto chvíli existuje dostatečná podpora pro strategii tohoto typu nebo pro plán tohoto typu. Parlament eh, vyjadřuje tuto podporu, komise také do určité míry občanská společnost, potom některé členské státy, možná, že nám v tom chybí právě ten zbývající počet členských států a na tom společně zapracujeme. Já chápu, že říkáte, že v tuto chvíli nemůžete vyjadřovat žádné oficiální stanovisko, ale jsem si jistá, že tato komise a doufejme i další komise jako ochránce smlouvy bude pečlivě studovat naše zprávy, které vycházejí z parlamentu. Já doufám opravdu, že naše spolupráce v následujícím období bude opět dobrá. V tuto chvíli ještě se vyjádřím k tomu, co říkali stinoví zpravodajové a ostatní. Já jsem ráda, že od vás slyším, že zde existuje široká podpora myšlence takovéto zprávy z obsahového hlediska a paní Mecola a další vyjádřili obavu o princip subsidiarity. Pro mě je tento princip také velmi cený. Musíme však řešit, která otázka spadá kam. A měla by spadat kam. Eh, kolegové ještě také říkali, že bychom měli více konkrétně poukázat na genderovou problematiku, problémy, s nimi se eh, setkávají lesby v některých oblastech, v některých státech. S tím já souhlasím, protože velmi často zjišťujeme, že média hovoří pouze o problémech eh, gayů a leseb a dalších, jenom pokud jsou problémy až když se dostaví problém. To je další problematická oblast, ke které bychom se měli vyjádřit. Ještě k tomu, co říkal pan Bronc, my zde nehovoříme o žádném náboženském přesvědčení, my zde hovoříme o základních hodnotách a jejich naplnění v Evropské unii. A jednou z těchto hodnot je přesvědčení, že by lidé měli žít a měli by uh, požívat rovných práv. Já bych ráda poděkovala stínovým zpravodajům a sekretariátu frakce ALDE a mých, mým vlastním kolegům za to, že se nám podařilo pracovat na takové zprávě, která by ukázala lidem, že bude možné žít eh, bez strachu. To je naprosto zásadní předpoklad. Děkuji. Děkuji paní Lunáček, děkuji za zprávu, za představení zprávy, za závěry a za eh, vyjádření. V tuto chvíli končíme v tu... a můžeme poukázat na termín předložení pozměňovacích návrhů. Tento termín je 18. listopadu 12 hodin. Všichni zaznamenali termín pro předložení pozměňovacích návrhů. Ano, v tuto chvíli můžeme včas zahájit hlasování. V prvé řadě tedy, pokud jde o hlasování, soustřeďte se. Soustřeďte se na čas a elektronické karty. Ti, kteří nemáte elektronické karty, Dejte nám znamení, abychom mohli spočítat ruce. Musíme dodržet a naplnit počet hlasujících, kteří mají právo hlasovat za jednotlivé frakce. Paní Danoka nemá kartu, prosím, zvedněte tedy ruku. Pan Romero. Kdo nemá kartu, prosím, dejte nám znamení. Všichni ostatní jsou připraveni a kartu mají. Všechny frakce mají příslušné hlasovací seznamy. Ano, máte. Výborně. Můžeme tedy zahájit hlasování. podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměných pobytů žáků, placené a neplacené v odborné přípravě. Eh, zpravodajka Cecília Wikström, máme zde návrh zprávy přepracovaného znění. Paní Wikström se chce vyjádřit? Ne, nechce. Proto tedy budeme rovnou hlasovat. Máme zde hlasovací seznam a můžeme začít. Jury 2. Kdo je pro? Proti? Ještě jsem zapomněl na zdrželi se, ale bylo to zamítnuto. Ample 13, kdo je pro? A zde hlasem odděleně první eh, řadě. O první části, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Druhá část. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 66, kdo je pro? proti, zdržel se, není to jasné, takže to zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Je to poznací návrh 66. 66. Jako dálnice 66, tak 66 pozměňovací návrh. Um, končím hlasování a je to 15.31. Bylo to jasné, ale já to nevěděl, takže zamítnu to. 67. Kde pro? Proti. Zdržel se přijato. 68. Kde pro? Proti. Zdržel se přijato. Pozněcí návrh číslo 3. Kde pro? Proti. Zdržel se přijato. Kde, eh, pozněcí návrh 69. Kde pro? Proti. Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 5, kdo pro? Proti, zdržel se, přijato. Ample eh, 15, kdo pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Ample 16, dvě části. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. Ample 17, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 18, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 72, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. To nebylo jasné, takže to zkontrolujeme. Pozměňovací návrh 71. Zahoji hlasování. Končím hlasování. 14 oproti 31 zamítnuto. Pozměňující návrh 20, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňující návrh 73, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 21, Ample, pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Ample 22, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací 76, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Ample 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Ample 25, kdo je pro? Proti? Zdržel se Zamítnuto. Ampel 26. Kdo pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Pozměnací návrh 77. Kdo pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 78. Kdo pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 79 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 27 pro proti, zdržel se, přijato. Ample 28, dvě části, první část, kdo pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozněcí návrh 8, 80, 81, stejné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato Ample 29 odpadá, protože předchozí návrh byl přijat, takže ten neřešíme. Ample 30, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 31, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 32 pro? Proti? zdržel se, zamítnuto 82, pro, proti, zdržel se, přijato 83, pro, proti, zdržel se, zamítnuto 84, pro, proti, zdržel se, zamítnuto 33, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Poznací návrh 9, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Empl 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 86 pro, proti, zdržel se, přijato, 87 pro, proti, zdržel se, při, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 92, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6, kde pro, proti, zdržel se, přijato. A v tuhle chvíli přeskočíme až na Ample 43, kde pro, pro Ample 43 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď pozměňovací návrh 21. Kde pro, proti, zdržel se. Přijato. A teď 106. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 107 pro, proti, zdržel se. Přijato. 108 pro, proti, zdržel se přijato, 109 pro, proti, zdržel se zamítnuto, mp 45, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 7. Oddělené hlasování na základě žádosti EPP, takže hlasujeme ve dvou částech. První část bude pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část bude pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh? Ne. Ample 47. Kde pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 113. Kde pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 23, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozněcí návrh 114? Ne, ten odpadá. Takže až kompromis číslo 8, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. A teď přeskočíme až na kompromis číslo 9. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. A v tuto chvíli až pozněcí návrh 150. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 30? Pro, proti, zdržel se, přijato. Další odpadají, takže až pozměňovací návrh číslo 31. 31, kde pro? Proti zdržel se, přijato. Kompromis 10, dvě části, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 153. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. A další bude pozněcí návrh. Ten předchozí pozněcí návrh byl přijat. Tak zkontrolujeme pozněcí návrh 153. Zahajuji hlasování. Kontrola. Končím hlasování. Zamítnuto. Je to tak? V tuto chvíli tedy přistoupíme k pozněcímu návrhu 154. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kontrola? Opět kontrola? 154? Zvedněte ruku. 154. Zahoji hlasování. Končím hlasování. 24 proti, 26 pro. Je to na hraně, ale přijato. 33, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 155 pro, proti, zdržel se, přijato. 34, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 35, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 157, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Později eh, kompromisní návrh rozdělený, kdo je pro, 11, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A druhá část kompromisu 11, kdo je pro, proti, přijato. A teď všechna další odpadají a dostáváme se až k pozdějacímu návrhu 162, kde pro? proti, zdržel se přijato, 163 a Ample 52, pro, proti, zdržel se oba zamítnuty. Pak je tady jeden, který byl stažen, 37, kde pro, proti, zdržel se přijato, 38, jazykový návrh, není problém. 39, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto Ample 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 40, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 41, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 42, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 43, jazykový návrh Ample 2, kdo pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Ample 3, kdo pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Ample 44, ne. Pozněcí návrh 44, kdo pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ample 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Um, pozněcí návrh 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato Ample 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozněcí návrh 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 47, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 48, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 49, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 50, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ample 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Držel se. Přijato. Pozněcí návrh 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 13. Dvě části. Odděleno hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? zdržel se, taky přijato. 50, ne, Ample 9, kde pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 14, kde pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 15, kde pro? proti, zdržel se. Přijato. Ample 10, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 61, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 62, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 60, kontrola. Kontrola čeho? 62. Chcete zkontrolovat výsledek hlasování k pozměňovacímu návrhu 62? Dobře. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jak to vypadá? 28 proti, 23 pro. Zamítnuto. V pořádku. Pokračujeme. Zdá se, že obavy byly co se týče pozměňovacího návrhu číslo 2. Můžeme zkontrolovat to? Dobře, vracíme se k pozměňovacímu návrhu číslo 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 35 proti 17. Já jsem řekl zamítnuto a bylo to zamítnuto. Vracíme se k pozměňovacímu návrhu 63. Bude pro, proti, zdržel se. Přijato. 64, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ample 12, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 65, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. A teď znění ve znění pozměňovacích návrhů. Elektronicky hlasujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 48 proti 3. Děkuji a děkuji paní Wikstrom. Je to 49, ano. Vzhledem k tomu, kolik měl, bylo zvednutých rukou. Paní Romero, měla jste kartu? Fungovalo to? Teď hlasujeme o mandátu k zahájení jednání. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet sedm, čtyřicet osm vlastně nakonec. Takže 49. Jeden je proti, nikdo se nezdržel. Paní Wikström, chcete se vyjádřit? Ano, děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům za přispění do debaty o tomto materiálu. Vracíme se zpátky k mandátu samotnému a ukazuje se, že bylo vlastně docela složité sloučit tým dohromady, ale nakonec jsme zjistili, že jsme na tom zapracovali skutečně plně a já bych ráda poděkovala zvláště Marii ze sekretariátu za to, jak se s tím vypořádala. Děkuji všem, včetně poradců, včetně stinových zpravodajů. Opravdu by bylo velkým potěšením s vámi na tom pracovat a myslím si, že tahle zpráva se eh, opravdu velmi vyplatí z hlediska růstu a prosperity Evropy. Myslím, že bychom měli být všichni na sebe pišní. Děkuji. Thank you. Mrs. Wikström. Děkuji, paní Wikström. Děkuji za eh, veškerá poděkování vůči sekretariátu. A nyní pojďme dál. Ehm, někteří z vás chtějí odejít, ale pořád ještě máme program. Okay? If I may have your attention. Prosím vás opět o pozornost a půjdeme dál. Poslední bod dnešního dopoledne. Týká se to evropského zatýkacího rozkazu, nic víc a nic míň. Spravodajkou je naše kolegyně paní Sára Latford to rozhodnutí vypracovat tuto zprávu, nebo tedy přijmout tento nástroj, padlo v roce 2002, jde o z nejdůležitějších nástrojů v oblasti soudní spolupráce v trestních záležitostech. Zvedlo to k zásadní změně situace. Významně se zkrátila doba vydávání nicméně eh, a výkonu rozhodnutí, nicméně tedy tento nástroj byl mnohokrát napadán, pokud jde o dodržování lidských práv. A proto jsme také požádali o vypracování této zprávy, která by se tímto aspektem měla zabývat. A nyní dáváme slovo paní Latford. Děkuji. Pane předsedo, jak už jste správně řekl, jde o zprávu, legislativní zprávu z vlastní iniciativy. A bylo mi potěšením být jmenována zpravodajkou. A jsem také velmi vděčná za to, že jsem měla velmi kvalitní stínové zpravodaje. Stal se z nás takový klub odborníků na trestní právo. Já tuto problematiku sleduji už eh, dlouhou dobu a to v širokém záběru v posledních letech. Byla jsem zpravodajkou k, té, k tomu prvnímu plánu eh, procedurálních práv, čili právu na tlumočníka, výslech vlastním jazyce a tak dále. A později jsem se zaměřila na problematiku evropského zatýkacího rozkazu. A víme, že tedy k tomu Jednak který se váží iniciativy z řad nevládních organizací a máme i konkrétní případy. Já jsem spolupracovala s naší frakcí, také jsem se zúčastnila slyšení na půdě ALDE, které bylo před pár týdny a bylo velmi užitečné. Pro zprávu z vlastní iniciativy o legislativním nástroji, což je uh, tady taková inovace podle Lisabonské smlouvy, ta přidaná evropská hodnota vyžaduje, tedy zpravodaj musí prokázat, že takováhle zpráva přináší evropskou přidanou hodnotu a nejprve provést průzkum. Já jsem tedy nejprve použila předběžný průzkum, který již provedla komise a také jsem tedy musela jmenovat dva nezávislé experty, pana nebo paní Anan Dupej, který, nebo která má rozsáhlé zkušenosti eh, s trestním právem v Británii, především s vyhošťováním a také tedy spolupracovala s profesorkou Ann Duen z Bruselské univerzity, která je specialistkou na evropské právo v této oblasti. Obě se účastní zasedání se stínovými zpravodaji zítra a odprezentují předběžná zjištění. Jak už jste řekl, tím záměrem a záměrem tohoto rámcového rozhodnutí bylo usnadnit stíhání, zadržení a předávání osob podezřelých i osob odsouzených z trestné činnosti a to tím, že vlastně obcházíme to původní zdlouhavé řízení o vydávání podle Evropské úmluvy a přicházíme s novým zrychleným postupem na základě vzájemného uznávání soudních rozhodnutí a tím se tedy snižuje administrativní zátěž pro jednotlivce i vlády. Tento nástroj umožňuje vydávání osob z jednoho státu do druhého. Jsou tady velmi striktní časové lhuty pro takovou aktivitu a jsou také jasně stanoveny důvody pro odmítnutí vydání. Takže opravdu to vedlo ke vzniku daleko efektivnějšího mechanismu, který zajišťuje, že, otevřené hranice, že otevřenost hranic v Evropské unii není zneužívána uprchlíky před spravedlností. A urychlené vydávání by také eh, mělo vést k tomu, že podezřelí nebudou zbytečně dlouho zadržováni a čekat ve vazbě na vydání. Evropský zatýkací rozkaz je v mnoha ohledech považován za úspěšný, ale objevily se i problémy v praxi. Některé problémy souvisí se špatnou implementací tohoto opatření. Případně tedy každý členský stát uplatňuje tento nástroj trochu jinak. Proto také tedy v roce 2014 komise a Evropský soudní dvůr ve spolupráci připraví materiál k tomu, jak má vypadat společný postup. A teď tedy pokud poukážu na ty nejdůležitější aspekty v evropském zatýkacím rozkazu máme určité přesně stanovené lhůty, které jsou důležité ve snaze snížit čekací dobu ve vazbě a vlastně to také jak si nahrává obětem, jež se dočkají dříve spravedlnosti. Ale problém je s dodržováním těchto lhůt v rámci rámcového rozhodnutí, protože v rámcovém rozhodnutí například chybí lhuty pro to, jak dlouho trvá překlad evropského zatýkacího rozkazu. A to vede k problému v praxi v členských státech. Další bod se týká vydávajícího členského státu. Vydávací členský stát by měl odečíst dobu ve vazbě vyplývající z evropského zatýkacího rozkazu, která tedy ve vazbě, která již uplynula v tom vydávajícím státě. To je tedy novinka, je třeba vzít v úvahu dny strávené ve vazbě v jiném členském státě, ale v praxi k tomu nedochází. To znamená, že doba strávená v v rámci přípravného řízení ve vazbě není často započítána a článek 26 jedna rámcového rozhodnutí tedy v praxi nemá skoro žádný účinek. To je tedy jenom několik příkladů chybné implementace tohoto nástroje. Pak vznikají problémy v tom smyslu, že tento, toto rámcové rozhodnutí Evropského zatýkacím rozkazu má určité mezery. Časové lhuty například nespecifikují, zdali tyto časové lhuty zahrnují i odvolací řízení. A vůbec tam vlastně není zmínka o opravných prostředcích, o právu na odvolání v některých členských státech. Pak, co je také velice důležité, je třeba zajistit ochranu lidských práv, protože ta přispívá k vzájemné důvěře, která je zase tedy základním kamenem systému vzájemného uznávání. Článek 1, 3 a úvodní ustanovení 12 rámcového rozhodnutí říká, že všechny členské státy musí dodržovat základní práva a principy evropské legislativy, ale není tu tedy uveden žádný konkrétní důvod k odmítnutí. A některé členské státy tedy odmítají přijmout právě tedy lidská práva jako jeden z důvodů k odmítnutí vykonat rozhodnutí. A drží se tady pouze kritérií, které jsou v Evropské úmluvě o lidských právech, kde se hovoří o tedy skutečně křiklavém odepření spravedlnosti a právu na řádný proces. A já tedy tvrdím, že to nestačí. Máli tedy, předpokládáme-li, že Evropská unie dodržuje určité společné normy v oblasti dodržování lidských práv a výkonu spravedlnosti, je třeba mít mechanismus, který zajistí vyšší tedy um, míru kvality. My už jsme téměř dokončili náš průzkum situace k evropskému vyšetřovacímu příkazu, v rámci kterého je možné žádat o vydání důkazů, několik však lidí. A jednali jsme s radou o konkrétním důvodu pro odmítnutí výkonu, a to právě na základě lidských práv. Já vám teď přečtu konkrétně to i stanovení. Máme mnoho důvodů domnívat se, eh, že výkon vyšetřovacích pravomocí v rámci vyšetřovacího příkazu může být v některých případech v rozporu s umluvou o základních lidských právech a tak dále. Rada nám eh, to odsouhlasila a já si myslím, že to je dobrý precedent a že bychom ho mohli použít i tady. Dalším příkladem mezery v evropském zatýkacím rozkazu je ustanovení eh, o tom, že vydávající orgán si musí vyžádat další informace. Ale neplatí recipročně stejná povinnost informovat se o tom, jak vypadá legislativa eh, v tom dožadovaném státě. Pokud já vím, tak tento nástroj používají především státní zástupci, tedy prokurátoři, a bylo by dobré, aby v každém členském státě to kontaktní místo bylo schopno předat i informace o tom, jak eh, tedy vypadá eh, ta legislativa, již se váže na evropský zatýkací rozkaz. A já tady přímo navrhuji komisi, aby založila eh, tedy tu právní síť, spolupráce k evropskému zatýkacímu rozkazu. A vím, že komise na něčem podobném pracuje. Minulý týden jsem se setkala se zástupci. Také tedy chybí přeskum eh, poplachu, které generovala šengenský systém SIS a, nebo eh, Europol. Rámcové rozhodnutí neřeší otázku, jak eh, tady se odvolat nebo napadnout korektnost takového poplachu a chybí také pokyny, jak se zachovat v případě, eh, že vykonávající orgán odmítne vykonat evropský zatýkací rozkaz. Jinými slovy, nemá zapovinnost uznat poplach v rámci SIS. A eh, máme příklady osob, které riskují zatčení, jestliže opustí svoji domovskou zemi. Já jsem byla, byla tedy zapletena do jednoho konkrétního příkladu a tvrdím, že pokud by docházelo k vzájemnému uznávání zatýkacích rozkazů, tak je třeba vzájemně uznávat i odmítnutí vykonat takovýto rozkaz. A tím bychom tedy vyřešili tento problém. Pak je tu problematika tom smyslu, že evropský zatýkací rozkaz je používán nebo měl by být používán pouze v rámci trestního stíhání v případě mm, výkonu trestu, ale chybí přesná definice toho, co to vlastně znamená. A někteří argumentují, jiní to napadají, že evropský zatýkací rozkaz je občas zneužíván k zatýkání lidí jen proto, aby byli vyslechnutí jako svědci, a nebo byli vyslýcháni v rámci přípravného řízení, nebo tedy v rámci vyšetřování, což není ten původní smysl evropského zatýkacího rozkazu. Je možné to tedy řešit v rámci toho rámcového rozhodnutí k evropskému zatýkacímu rozkazu, anebo v rámci úmluvy Evropské unie o vzájemné pomoci v přípravném řízení. Pak je tu tedy ten známý problém a nadproporčního využívání evropského zatýkacího rozkazu. A to souvisí s tím, že tedy ten systém, ten trestní řád, trestní zákonník se v členských státech často významně liší. Skupi, frakce ALDE na toto téma uspořádala zajímavou prezentaci zástupce Polského ministerstva spravedlnosti hovořil o tom, jaké legislativní změny, dokonce i změny ústavního práva se zavedení evropského zatýkacího rozkazu vyžádalo v Polsku. A Polsko bývá eh, tady zmiňován jako typický příklad země, která velmi často používá evropský zatýkací rozkaz a která velmi striktně vykládá princip legality. A nyní tedy ta legislativa v Polsku eh, byla změněna v tom smyslu, že nejprve je třeba přeskoumat a prokázat, že evropský zatýkací rozkaz je v daném případě skutečně užitečný. Komise se snažila řešit tento problém ve své zprávě o implementaci z roku 2011. Rada k tomu také vydala příručku o pokyny to má tedy, mělo svůj dopad, ale asi ne dostatečný. A proto, jako v případě Evropského vyšetřovacího příkazu, zmiňuji i tady, a ve spolupráci s panem Melou, který tedy byl zpravodajem k Evropskému vyšetřovacímu příkazu, jsme se obrátili na radu a apelujeme, aby jednou z podmínek provedení byl přeskum proporcionality tohoto nástroje. Což by mělo být takovým základem pro všechny nástroje vzájemného uznávání. Některé státy, tedy především ten vydávající členský stát a v této roli například Spojené království, provádí přeskum a vyžaduje tedy přeskum proporcionality i v tom dožadujícím státě, nad čímž někteří kroutí hlavou. Ale eh, já si myslím, že by to bylo užitečné a v některých případech k tomu i dochází. A konečně tu máme sadu problémů s evropským zatýkacím rozkazem, které vznikají proto, že ta oblast trestního práva v Evropské unii že tedy její míra rozpracovanosti je různá a máme k ní vlastně jenom zelenou knihu komise z roku 2011 o tom, jak má vypadat eh, vazba v přípravném řízení, jak mají vypadat podmínky této vazby, ale to je vše. Jiné legislativní akty a aktivity chybí a v důsledku toho někteří jednotlivci tráví neúměrně dlouhou dobu ve vazbě v rámci přípravného řízení, než tedy prokurátor připraví případ a často ve velice špatných podmínkách. Protože tyto podmínky se v členských státech liší a národní soudy také odmítají vykonat evropský zatýkací rozkaz na základě toho, jaké vazební podmínky jsou tedy v té dožadující zemi. Máme ten slavný příklad z Irska, a kdy tedy vlastně irská strana hnala celou věc až k nejvyššímu soudu ve Spojeném království, protože původně britský soud odmítl vykonat. Já už jsem tedy hovořila o fungování Evropské soudní sítě a o tom, že možná by bylo dobré mít specializovanou síť pouze pro evropský zatýkací rozkaz, ale já si myslím, že by podobná síť měla fungovat i pro státní zástupce. Nic takového zatím není, existují určité neformální snahy o spolupráci, ale chybí tu tedy ta formální spolupráce, která by měla institucionální podporu a která by umožnila tedy například obhájcům dopřát určitou míru odborného vyškolení. Dochází i k zneužívání spravedlnosti, kdy tady je vydán evropský zatýkací rozkaz, který je vydán chybně, ale ani dožadující, ani dožadovaný stát potom nejsou ochotny a tedy převzít svůj díl zodpovědnosti za chybný výkon a případně nabídnout kompenzaci. To jsou tedy některé problémy, na, který, na které jsem upozornila. Na některé z nich eh, poukazují exekutivní složky, některé jsou spíše tedy v oblasti procesních práv, zvláště práva na právního zástupce, právo na právní pomoc ve vydávajícím státě. A pak jsou tu další opatření, které doufejme trošku odlehčí ten evropský zatýkací rozkaz a sníží tedy, nebo tedy redukují o rozsah působnosti a tím pádem i to pokušení jej zneužívat. Máme zase takový evidentní příklad ve vyšetřovacím příkazu, kdy často dochází tedy k takovému lovu na slepo. A není ale třeba vydávat eh, vyšetřovací příkaz, stačilo by uspořádat videokonferenci, požádat o dočasné vydání. Není třeba tedy eh, vydávat eh, evropský zatýkací rozkaz. Potom máme tedy ten evropský příkaz o dozoru, o dohledu, což je tedy vlastně takový systém, jak zkrátit dobu vazby v přípravném řízení a pustit danou osobu na kauci. Pak eh, jsou tu, je tu problematika finančních pokud, eh, problematika podmíněných trestů, toho, jak vy, takové lidi by bylo možné vydat do jejich domovského státu, nadefinovat podmínky, za jakých vykonávat dohled nad výkonem podmíněného trestu. A to je tedy jenom taková, eh, takový nástěn těch problémů. Je mi potěšením, že polská vláda uznala ten evropský dohledový příkaz jako jeden z nástrojů které jsou tedy na tom výčtu nástrojů ve vzájemné spolupráci. Chybí však tedy i ta opatření, která se týkají do dohledu nad podmíněnými tresty. Musíme doufat, že ve Westminsteru si to rozmyslí a uznají i tento nástroj. Všechno tohle opatření by odlehčila ten evropský zatýkací rozkaz. A to strategické rozhodnutí které tady musí učinit stínoví zpravodajové, spočívá v tom, že je třeba rozhodnout, zdali budeme volat po změně legislativy a pokud ano, o co nám přesně půjde. Půjde nám o rozšíření rozsahu působnosti Evropského zatýkacího rozkazu o jeho úpravy, nebo budeme spíše volat po horizontálních opatřeních v oblasti vzájemného uznávání, nebo po některých aktivitách, které by tady zaplnily mezery, které v textu tuto, v tuto chvíli jsou, například pokud jde o podmínky ve výkonu trestu, případně o vazbu v přípravném řízení. A samozřejmě také je třeba zohlednit obavy těch, kteří se bojí, že pokud tyto podmínky nadefinujeme příliš detailně, bude docházet ke stejným zdržením jako v minulosti předtím, než tedy vydávání a řídil Evropský zatýkací rozkaz. Děkuji. Your comments. Děkuji paní Latford za vyjádření, za stanovisko, za, spr- e, za zprávu z vlastního podnětu. V tuto chvíli si vyslechneme stínové zpravodaje. Jste stínovou zpravodajkou? Ano? Tak máte slovo jako první, prosím. Děkuji, pane předsedo. Po dvou zasedáních stínových zpravodajů mohu pouze potvrdit, že naprosto souhlasím s přístupem zpravodajky a s otázkami a náměty, které nastínila paní Ladford, myslím, že se musíme soustředit právě na tyto vytečené problémy, co je naprosto zjevné, když se podíváme na údaje o používání evropského zatýkacího rozkazu, je to, že zde existují velké nesrovnalosti mezi vydanými příkazy a vykonanými příkazy. Je naprosto jasné, že zde existuje nějaký problém co se týče používání a naplňování podmínek evropského zatýkacího rozkazu v některých zemích. Možná někde se používá nadměrečně nebo jinak než v jiných členských státech. Není to tedy jen oblast naplňování, ale i, i problematika zaplnění mezer, které se vyskytly v rámcovém rozhodnutí. Na druhém zasedání jsme diskutovali o tom, na které otázky bychom se chtěli soustředit. Hovořila o tom i paní zpravodajka, my na tom budeme dále pracovat a já také bych chtěla říci, že bychom se měli soustředit na kontrolu úměrnosti. To by nám mohlo pomoci vyřešit problém, který máme s těmi nesrovnalostmi v číslech. Máme seznam kritérií, která budeme kontrolovat u vydávajících členských států. Také se zamýšlím nad tím, jak zpracovat jednotlivé zprávy a dokumenty, které se nám eh, dostaly do ruky v rámci i slyšení organizovaných frakcí ALDE. Možná bychom měli kontrolovat úměrnost na obou stranách, jak na straně státu vydávajícího, tak na straně státu vykonávajícího. I na obou stranách bychom mohli mít seznam kritérií ohledně zatýkacího rozkazu. Pak je zde další obrovská oblast, na kterou bychom mohli poukázat a kterou bychom zde v tomto fóru mohli řešit, a to je stažení rozkazu vydávajícím státem ve chvíli, kdy vykonávající stát na základě objektivních kritérií odmítne rozkaz vykonat. A potom bychom mohli řešit tedy otázku dožádaného státu. Pak jsou zde rozdíly v procesních právech v jednotlivých členských státech. Jakým způsobem překonat tyto rozdíly? To je další otázka. Zjišťujeme totiž, že uh, vazební stíhání a jeho lhuty se v jednotlivých členských státech liší. Myslím si tedy, že zde existují opravdu významné oblasti, jimž bychom se měli v souvislosti s touto zprávou věnovat. A já mohu pouze znovu poukázat na to, že souhlasím s vytečením jednotlivých velkých problematických oblastí o kterých hovořila paní Latford. Paní Sipel, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Naše zpravodajka Sara Latford velice podrobně nám vysvětlila, o co jde v celé této debatě a já si myslím, že jsou dva body, na kterých bychom se měli dohodnout. První je, že si myslím, že zásadně myšlenku takovéhoto evropského zatýkacího rozkazu považujeme za dobrou právě s tím cílem, aby ty závažné trestné činy byly, činy byly co možná nejdříve vyšetřeny, aby pachatelé byli postaveni před soudy, ale také jsme se shodli na tom, že v nás v zásadě je, jsou zde ještě mnohé problémy při používání a prosazování těchto opatření v souvislosti s evropským zatýkacím rozkazem, které ještě všechny nejsou vyřešeny a na které se musíme ještě podrobně podívat. Sara Latford hovořila o některých bodech, také kolegyně Gál se zmínila o některých těchto bodech, proto se omezím na několik málo bodů, které považuji za mimořádně důležité. První je otázka podmínek vazby, toho zatčení. Zde se domnívám, že v některých případech je zde i problém, že bychom se měli prověřit, jaké jsou podmínky eh, zatčení, zejména bychom a také v souvislosti s vyšetřováním, s dodržováním základních práv, zde bychom měli opravdu se zaměřit na to a popřemýšlet, zda by nebylo, by nebylo vhodné popřemýšlet o určitých minimálních standardech a o minimální regulaci Druhý problém je velmi dlouhá doba, dlouhé časy vyšetřování, protože eh, ne všude, kde je vystaven evropský zatýkací rozkaz, je už jasno, je zda tedy eh, začne eh, proces před soudem. Takže ty časy vazby jsou někdy velmi dlouhé, a což může být samozřejmě problém pro dotčené osoby. A zde bych se chtěla také zdůrazně tady tyto problémy jsou vejsející s dlouhým časem vyšetřování, kdy opravdu někdo je vytržen ze svého života, přijde o místo z rodinného života a proto vlastně to má, s tím souvisí také další dopady, náklady, které vlastně by neměly, nemělo by to takto být a zde musíme také popřemýšlet ještě po určitých změnách a úpravách O těch eh, otázkách těch trestných činů již jsem hovořila. Potom máme další problém v souvislosti s tím, že stále ještě máme rozdílné procesy, eh, soudní procesy v jednotlivých eh, státech. Začali jsme pracovat na cestovní mapě, která ale neobsahuje ještě všechna opatření, respektive všechna opatření ještě nejsou prosazena ve všech členských státech. Právě jsme odsouhlasili o opatření o právu na, stát, na zástupce právního, na právní pomoc, na náklady s tím související. Mnohé otázky jsou ještě otevřené, musíme se tedy podívat právě podrobně na to, které otázky ještě jsou otevřené a byly by užitečné eh, v souvislosti s evropským zatýkacím rozkazem jsem byla, mě, velmi mě potěšilo na minulém setkání stínových zpravodajů, že jsme se shodli na určitých principech a konkrétních bodech souvisejících s evropským zatýkacím rozkazem, tedy došli jsme k poměrné jednotě, také jsme diskutovali o těch příliš dlouhých časech vazby v některých státech to bychom měli ještě dále přeskoumat a zabývat se tím. Měla jsem z toho dojem, že jakožto stínoví zpravodajové skutečně bychom chtě, chceme připravit určitou legislativní zprávu z vlastní iniciativy. Je zde ještě otevřené jaké důsledky z toho budou vyplývat a zda ta řešení budou muset být ještě skutečně zapracována do konkrétního právního aktu k evropskému zatýkacímu rozkazu a nebo zda tedy již máme údaje k tomu, aby tento nástroj byl lépe využíván a zde samozřejmě musíme po diskusi, ve které si myslím, že se nám podaří vyřešit mnohé body, přijmout určitá rozhodnutí a byla bych ráda, kdyby se nám podařilo dojít tedy k legislativnímu textu. Jsem, těším se na další velmi konstruktivní diskusi se spravodajkou a stínovými spravodaji. Děkuji. Děkuji. A teď tedy ještě dám slovo s ostatním členům. Děkuji. Děkuji také zpravodajce a pane předsedo, jak jste správně řekl, to rámcové rozhodnutí z roku 2002 eh, umožnilo založit klíčový mechanismus prosazování zákona v Evropské unii a umožňuje pohnat eh, lidi ke spravedlnosti. Na druhé straně tady je, eh, jsou tu i snahy manipulovat evropský zatýkací rozkaz z politických důvodů a vyhýbat se vydávání. Na druhé straně je tedy evropský zatýkací rozkaz sám předmětem takové politizace, takže já souhlasím s tím, co tu řekla kolegyně, s tím, že je nutné kontrolovat eh, proporcionalitu tohoto nástroje a to jak ze strany dožadovaného, tak dožadujícího státu. Především se mi však líbila ta připomínka, že je třeba uzavřít určité mezery. Například Německo, dejme tomu, vydá evropský zatýkací rozkaz na šéfa chorvatských tajných služeb v bývalé Jugoslávii a tři dny před přistoupením Chorvatska eh, do Evropské unie Chorvatsko změní legislativu, takže už není možné tohoto člověka vydat. Tím se vlastně vracíme do praktik z doby komunismu. A eh, teď tedy pokud jde o tu soudní spolupráci, já to tedy říkám ironicky, eh, padla tedy tahle legislativní překážka, ale Eh, objevila se nová snaha tentokrát tedy změnit přímo ústavní právo, aby Chorvatsko zabránilo vydání této osoby. A nebo tedy tu padají návrhy, že raději budeme tohoto člověka stíhat trestně přímo v Chorvatsku, jen aby nebyl vydán k německému soudu. Ve chvíli, kdy všechny tyhle politické hrátky tedy se eh, vyjádříte jasně, tak v podstatě jde o snahu zabránit vydání člověka, který je obviněn ze závažné trestné činnosti. A i tohle je třeba řešit v rámci evropského zatýkacího rozkazu. Nejenom tedy tam, kde jde o jeho vydání, tak, ale také tam, kde jde o ty politické manipulace ze strany dožadovaného státu, který se snaží odmítnout vydání, a to na základě politické poptávky. A teď je tedy otázka, kdo je ten konečný arbitr ve chvíli, kdy se rozhoduje o tom, zdali vykonat evropský zatýkací rozkaz či ne. Děkuji a nyní pan Moráz. Děkuji, pane předsedo. Několik připomínek. Paní zpravodajka zacházela do značných detailů a to je, myslím, dobrá zpráva protože přeskum evropského zatýkacího rozkazu je, by měl být pojímán komplexně. Evropský zatýkací rozkaz se stal takovým symbolem celé té tedy oblasti JHA, tedy spolupráce ve věcech trestních a soudních, a je považován za takový základní kámen tohoto prostoru vzájemné spolupráce. A já si tedy myslím, že ten přeskum bude důležitý pro všechny a že bude prováděn velmi detailně a doufejme i realisticky. Ale problém spočívá v tom, že je třeba zachovat tento systém vydávání, protože se osvědčil, funguje dobře a ukazuje se, že to tedy v podstatě funguje dobře, jen je třeba to do určité míry reformovat. Do jaké míry? To vyplyne z přeskumu, který nyní probíhá a také na základě vyhodnocení, který pro, které proběhne na půdě tohoto parlamentu. Sára eh, eh, také tedy otevřela tu otázku, jak řešit eh, situaci, zdali novelizací legislativy či jinými opatřeními, například horizontální povahy. Já myslím, že to bude takový test z toho, zdali evropský zatýkací rozkaz obstojí. My musíme být velmi opatrní, protože tady, tady chybí proporcionalita, velmi často je ta a, přípravná vazba velmi dlouhá. A tohle všechno je třeba přeskoumat, ale dívat se na to i z jaksi širší perspektivy. Některé případy byly tak křiklavé, že se dostaly až do tisku ale já myslím, že paní zpravodajce můžeme věřit v tom, že dokáže odlišit tiskové zprávy od toho, jak vypadá praxe a od toho, jaké jsou názory odborníků, akademiků v této oblasti. Čili já jí věřím, že bude velmi objektivní a myslím si, že tady lze navrhnout celou řadu reform v této oblasti a myslím, že tady jde o jeden z nejrozsálejších přeskumů v oblasti vzájemné soudní spolupráce. A myslím, že pro Sáru Latford typické, že už vlastně pro první výměnu názorů připravila velice důkladné podklady. Evropský zatýkací rozkaz je tedy velice užitečný nástroj, který se nám osvědčil a my si ji přejeme zachovat. Děkuji. A nyní pan Bronz. Velmi často tedy říkáme, že, evropský zatýkat, že ti, kdo jsou proti evropskému zatýkacímu rozkazu, jsou proti vydávání. Já proti tomu nejsem. Tady ti, kdo páchají závažnou trestnou činnost, musí být pohnáni k spravedlnosti. Ale kromě toho, že mám námítky proti evropskému zatýkacímu rozkazu principiální povahy, totiž, že jde o evropský nástroj, jsem také proti eh, z hlediska faktického, protože soud má jen malé pravomoce možnosti tedy odmítnout evropský zatýkací rozkaz, protože eh, ty důkazy nepostačují. Nemá možnost si ověřit jejich validitu. Předtím, než se objevil evropský zatýkací rozkaz, soudy v Anglii a ve Walesu se nejprve museli eh, ujistit, že osoba je skutečně vina, a to tedy eh, na základě rozsáhlého důkazního materiálu, pak teprve vydat. Možná, že to tedy trvá dlouho, ale já si myslím, že spravedlnost by měla být pomalá. A pak je také možné, že jsou vydáváni lidé za přestupky do zemí, eh, kde Tedy eh, vlastně stejný čin je vnímán jinak a nemusí být přestupkem, je jinak kvalifikován. A to je vlastně eh, snaha měnit legislativu jak se zadními vrátky. Také jste často zmiňovali evropský vyšetřovací příkaz. Já jsem proti němu principiálně také, a to ze stejného důvodu eh, jako u evropského zatýkacího rozkazu. Nicméně, dokud ten evropský zatýkací rozkaz máme, a dokud se to týká i Spojeného království, tak si myslím, že by bylo lepší mít takový evropský zatýkací rozkaz, kterému předchází evropský vyšetřovací příkaz, protože tento, doufejme, odfiltruje účelově vedená trestní stíhání. presidente. Děkuji, pane předsedo. Opravdu, Evropská komise již oznámila, hovořila o otázce proporcionality tohoto evropského zatýkacího rozkazu, takže bych paní Latvota ráda položila otázku a to chtěla bych vědět, zda byla doopravdy provedena studie o typologii těch trestných činů a těch pachatelů, na které by se měl aplikovat eh, evropský zatýkací příkaz a potom, jak je tomu s otázkou nedostatečné proporcionality. Samozřejmě v některých případech je ten evropský zatýkací rozkaz velice užitečný, ale v některých případech může mít také negativní dopady, zejména pokud by došlo k nepoměrnému využívání tohoto eh, nástroje, například u eh, trestných činů spáchaných nezletilými. Tam by se mělo opravdu upřesnit a ještě na tom pracovat, tak aby nedocházelo k této nepoměrnosti. Ještě jsme nedokončili cestovní mapu o zárukách soudního řízení, jak kolegové zmínili správně. Potom se zde také dostatečně nestanoví e, otázky podmínek vazby, bezplatné soudní pomoci. Je pravda, že jsou samozřejmě určitá zlepšení, například pokud se týká práva přístupu k obhájci, podařilo se nám tedy e, dosáhnout toho, aby právo na e, správního zástupce bylo jak ve vydávajícím, tak v druhém státě. Potom je zde otázka lhůt a bezplatné právní pomoci. Paní Sipl správně řekla, že konstatujeme, že dochází k určitým chybám, že není možnost opravného prostředku, zejména pokud jde o trestné činy nezletilých nebo osoby, které již strávili určitý čas ve vazbě nebo ve vězení. Myslím si, že těmto chybám bychom se měli do budoucna vyhnout a naše úvahy by měly tímto směrem. Druhá otázka, a zde bych chtěla zdůraznit, nevím, zda zpravodajka a stínoví zpravodajové již analyzovali tuto otázku, a to definici závažných trestných činů. Tato definice je uvedena v zatýkacím rozkazu, ale můžeme ji použít jako základ pro další směrnice, o kterých se zde již debatovalo. Zejména mám na mysli eh, registr cestujících. Jsou určité trestné činy, které by se měly revidovat, například pomoc nelegálnímu přistěhovalectví, nelegálnímu uprchlictví. Myslím si, že když si vezmeme eh, v úvahu vše, co se děje na Lampeduze, tak bychom asi měli revidovat tento seznam 72 trestných činů, protože pokud si vezmeme jako základ tyto přečiny nebo trestné činy, tak možná dnes je vnímáme zcela jiným způsobem. Ve vztahu tři, jedná se pardon, o seznam 32 trestných činů. Tedy. Takže v dnešní době se na ně díváme zcela, ze zcela jiného úhlu pohledu eh, a to, proto by se měla upřesnit definice velice závažných trestných činů. Potom jsou tyto další trestné činy, o kterých jsem se zmínila, které možná dneska už nejsou takto definovány, protože nemůžeme například říci, že by to mělo sloužit jako základ i pro jiné směrnice. Takže mělo by se to zapracovat i vzhledem k ostatním tématům, které by zasluhovaly další úvahy. Gigobis, prosím, a pak komise a pak dám eh, slovo opět paní zpravodajce. Prosím. Děkuji, já se omlouvám, že jsem musela na chvilku odejít v průběhu projednávání této věci, ale chci se vyjádřit velmi stručně k několika otázkám. Za prvé chci jasně si jednu věc. Myslím si, že evropský zatýkací rozkaz byl vynikajícím nástrojem orgánu činných trestním řízení a to v několika případech, eh, zvláště tam, kde se jednalo o velmi dlouhé vydávací řízení. Samozřejmě to je alternativní řešení. Bylo to velmi cené, protože bylo možné tohoto rozkazu používat rychle a pohotově a vzhledem k hranici Schengenu eh, byl tento nástroj opravdu neocenitelný. A já souhlasím s tím, že bychom měli vyslat jasný signál ohledně výhod evropského zatýkacího rozkazu, ale, a to musím říct, a vracím se k tomuto bodu musíme také vyslat jasný signál, že v 21. století je třeba se, poj- se zaměřit na reformu tohoto nástroje, abychom se vypořádali s určitými problémy, s nimi jsme se setkali. Je zde otázka uměrnosti rozpočtu je třeba zajistit. Měli bychom tam mít klauzule o uměrnosti, jakmile budeme provádět přeskum tohoto nástroje, měli bychom tuto klauzule tam zapracovat, měli bychom do rozkazu rovněž zapracovat definici některých skutkových podstat, které se v různých zemích liší. Dobrým příkladem je podvod, kde záleží, kde jste, jaká je skutková podstata. Jakmile dorazí žádost, tak je to na eh, vykonávajícím úřadu, aby se vyhodnotila jednotlivá kritéria. Myslím si, že by měly existovat další omezení a další záruky týkající se použití rozkazu. Já se tedy domnívám, že zde existují dva aspekty. Některé problémy jsme již zaznamenali, ale to jenom v některých zemích a některý, za některých okolností možností. Měli bychom se otevřít možnosti reformy a přeskumu, zároveň však bychom měli vyslat jasný signál, že celkově vzato je to dobrý nástroj, který se osvědčil a já podporuji paní zpravodajku v jejím přístupu k věci. Myslím si, že se vedla velmi dobře a její přispění k věci bylo velmi užitečné. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, já se domnívám, že Evropský Zatýkací rozkaz je jedním z nástrojů, který velmi dobře prospěl soudní spolupráci členských států, pomáhá nám při naplňování klíčového cíle trestní justice, a to je zamezit beztrestnosti. Také členské státy mají možnost realizovat vedání vlastních státních příslušníků, což dřív nešlo a to opět napomáhá účinnosti soudního systému. Je to dobrý základ naší vzájemné důvěry. Děkuji paní Ladford za to, že uspořádala konferenci před dvěma týdny na téma Evropského zatýkacího rozkazu. Myslím si, že to byla velmi dobrá debata, která předcházela přeskumu tohoto nástroje, co mě zvláště zajímá, je sledování různých právních možností, které se Evropské komise naskytnou z roku 2014, pokud jde o naplňování evropského zatýkacího rozkazu na národní úrovni. A proto bych poprosil komisi o to, aby se vyjádřila, které kroky hodlá realizovat v rámci řízení o porušení například, ve chvíli, kdy členský stát bude transponovat evropský zatýkací rozkaz do své vlastní legislativy a u toho pozmění fakultativní a kogentní podmínky pro odmítnutí realizace evropského zatýkacího rozkazu. Co když dojde k tomu, že není rámcové rozhodnutí naplněno vůbec nebo naplněno dobře. Také eh, bych rád poprosil komisi o vyjádření k tomu, jak by měl vypadat tento nástroj v souvislosti s možností zneužití tohoto nástroje v některých právních řádech členských států. A pokud se komise domnívá, že některé členské státy třeba v roce 2002, předtím než byly členskými státy, eh, dali výhradu k tomu, že by se tento rozkaz nepoužíval u trestných činů, které byly spáchány před jejich vstupem do Evropské unie. To jsou velmi důležité právní otázky, které, myslím, přispějí k jasnosti naplňování a realizace tohoto nástroje, který já obecně velmi podporuji a myslím si, že to je jeden ze základních prvků v kontextu vydávání a v kontextu justiční spolupráce ve věcech trestních. Děkuji. Děkuji. V tuto chvíli dáme slovo komisi a pak dáme slovo zpátky paní zpravodajce. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Latford za představení tématu. Pokud jde o vydávání, tak já souhlasím, že vydávání musí fungovat dobře. Také souhlasím s tím, že třeba, jak říkali kolego, kolegové, používat tento nástroj jinak než jako nástroj politický nesmí docházet k tomu, že by se používal v jiných případech, než k jakým je určen. Musíme naplňovat účinným způsobem eh, základní principy spravedlnosti, musíme pamatovat na práva poškozených, což je něco, na co upozorňuje paní zpravodajka. Musíme zajistit, že tato práva nejsou nikterak porušována. A souhlasím s tím, co říkala většina kolegů, že tento nástroj musíme postupně vylepšovat, ale musíme využít příležitosti, která se před námi skýtá a maximálně eh, poukázat na princip uměrnosti. Děkuji chce ještě něco říct Evropská eh, komise? Paní Dresia Harkin, prosím. Já jen velmi stručně já bych za Evropskou komisi ráda řekla, že jsme rádi za tuto debatu. Evropská komise se zúčastnila velmi zajímavého slyšení, které uspořádala ALDE a paní Latford před dvěma týdny. Probíhala tam debata, která Eh, asi trochu techničtěji pojala témata, která byla nastíněna dnes dopoledne. My jsme to velmi se zájmem sledovali. Sledovali jsme práci parlamentu a výboru LIBE. A rovněž také jsme se věnovali paralelní studii, která byla na toto téma vypracována. Zároveň také se setkáváme s lidmi z praxe, tak abychom zaznamenané podněty byli schopni zapracovat komise o tom je s tím seznámena. Já se nebudu dále podrobně rozvádět. Já jsem jenom chtěla říci, že za komisi bychom rádi vyjádřili potěšení nad tím, jak pragmaticky a konstruktivně se k tomu staví paní zpravodajka a stínový zpravodajové. Je to velmi složité téma a je dobře, že je to pojato takto široce. Evropský zatýkací rozkaz neexistuje ve vzduchoprázdnu. Je třeba pamatovat na kontext, na opatření týkající se procesních práv a další věci. Já bych se ještě vyjádřila k tomu, na co se ptala kolegyně. Měli bychom pamatovat na naplňování tohoto nástroje. Máme další nástroje, které zatím ještě nebyly nutně všemi členskými státy transponovány a jsou pro ně vlastně alternativní možnosti vůči evropskému zatýkacímu rozkazu. My to sledujeme s velkým zájmem, setkáváme se s těmi, kteří vypracovávají příslušnou studii a doplňujeme jejich práce. Je to detailní a pečlivá práce paní zpravodajky, za kterou chceme poděkovat. Děkuji. Děkuji a v tuto chvíli už dávám slovo závěrem paní Latford. Děkuji. Děkuji. Děkuji všem, kdo vystoupili. Myslím, že jste ukázalo, že jsem měla velké štěstí na výběr stínového zpravodaje a já jim všem chci poděkovat za veškerou podporu a také cený, cené vstupy. Je, tak, je pravda, že přijímáme pragmatický přístup a snažíme se být objektivní. Já sama jsem možná trošku zaujatá v tom, že na rozdíl od pana Bronce, a já samozřejmě jeho přístup, přístup vítám, ale já tady nesouhlasím, nemám nic principiálně proti opatření na evropské úrovni. Ale to, že je to evropské opatření samo o sobě, neznamená, že je to skvělé a že by to nešlo zlepšit. Já se na to dívám tak, že tedy chci evropský zatýkací rozkaz plus. Nechci to ničit, nechci, aby si podezřelí, podezřelí užívali příjemného života v některých oblastech Evropy, kde mají pocit, že na ně zákon nedosáhne. A to tedy nesouhlas, nesouvisí jenom se spravedlností pro oběti, ale také se spravedlností pro veřejnost. My se ale snažíme najít rovnováhu, tak aby to bylo tedy v zájmu obyvatel i nebo veřejnosti i obětí Takže je to tedy eh, taková skládanka, velice náročná, velice komplikovaná, ale eh, způsob, jakým je formulován evropský zatýkací rozkaz, jakým, způsob, jakým je implementován, a ty potenciální pravomoce komise a soudu ukazuje, že i ty členské státy, které eh, mají v tomto smyslu již příznivou domácí legislativu, jsou konzervativní ve svém přístupu k evropskému zatýkacímu rozkazu. Eh, čili chybí eh, tedy rozsáhlá suma informací o tom, jak by soudy mohly postupovat. A ti z vás, kteří namítají, že je absurdní, aby Evropský soudní dvůr pros, tedy prosazoval judikáty v oblasti trestně právní, by mohli říkat, že je stejně absurdní, aby eh, Evropský soudní dvůr rozhodoval v obchodních věcech, tam, kde jde tedy vlastně o jednotný trh. Jinými slovy, já se snažím být pragmativní, pragmatická, objektivní a mm, rozhodně se nechovám tak, že evropský zatýkací rozkaz je nedotknutelný, protože je to evropské nařízení zrovna tak, ale ze stejného důvodu ho nelze pouze napadat. Vzhledem k tomu, že se osvědčil a také jsem tedy k tomu vyslechla celou řadu užitečných připomínek. My se tedy snažíme vytvořit tedy opravdu kvalitní výkon trestního práva v Evropské unii. Ale není to o tom, že bychom chtěli vytvořit nějaký evropský trestní řád. Chceme jen, aby těch 28 eh, rozdílných národních systémů, národních trestních řádů se spolu naučilo komunikovat a společně vykonávat určité procesní kroky a řízení. Nejde nám ale o nějakou masivní harmonizaci. Čili jde o to, jak tedy vlastně ulevit určitým tlakům A také chci říci, jak vděčná jsem za podporu sekretariátu. A pokud dovolíte, zmíním tedy konkrétně Claudia Gautieri, který byl významnou podporou v posledních dvou letech když jsem tedy, eh, promiňte, je to Klaudia, když jsem tedy zpracovávala směrnici o právu na tlumočení a právního zástupce, protože Klaudia disponuje rozsáhlými odbornými znalostmi, které byly neocenitelné. Děkuji. Mrs. Ludford. Děkujeme vám, paní Ludford. A zase vám tedy děkuji za to, že jste poděkovala sekretariátu Claudia Voltieri má opravdu rozsáhlé zkušenosti eh, se soudní spoluprácí, se spolupráci, spoluprácí v trestním řízení. A já vám vlastně děkuji všem, protože to byla velmi důkladná diskuze, která byla, doufejme, velmi užitečná a konstruktivní. A potvrdila, jak důležité je mít evropský zatýkací rozkaz. Začal fungovat od roku 2002, nebo tedy byl založen právním aktem v roce 2002 a poté, co byl implementován v praxi, tak se tedy ukázalo, jaké přednosti i nedostatky má. Členské státy tedy eh, jej eh, implementují na základě rámcového rozhodnutí a my teď hledáme způsoby, jak jej zlepšit, nikoli oslabit. A jak překonat některá tedy velice eh, zdlouhavá, tradičně zdlouhavá vydávací řízení. Což potom vede k problémům v praxi i jaksi problémům eh, s důvěrou vůči tomuto nástroji. A tu případnou nedůvěru je třeba nahradit ochotou spolupracovat při potírání nadnárodní trestné činnosti a e, teroristických hrozeb. Čili my vám děkujeme za diskuzi a připomínáme, že prezentace návrhu zprávy proběhne 27. listopadu. 27. A chci vám také připomenout, že v půl čtvrté proběhne slyšení na téma základních lidských práv ve stejné místnosti. Ve tři tedy proběhne konference předsedů a na tu jste také zváni. A poté tedy to slyšení začne přesně, protože musíme využít času, který máme k dispozici v půl čtvrté. Myslím, že jsme náš čas využili velice efektivně a znovu se tedy uvidíme v půl čtvrté.